I'm Sorry, colleagues, but I'm going to start the... Uh, Omlouvám se, kolegové, ale eh, začneme zasedání. A první bod je zpráva z návštěvy delegace na Kypru, která proběhla koncem září. A já bych poprosila pana Stavra Kakise, který předsedal této delegaci, aby nám prezentoval tuto zprávu. Děkuji vám, paní předsedající. Kolegové, hlavním cílem naší cesty eh, byla Dověřit, jak se realizuje eh, naše politika na Kypru. Eh, zažili jsme velice zajímavou eh, řadu setkání. 26. září jsme se zastavili ve, v kanceláři Evropského parlamentu na Kypru, kde jsme dostali briefing o situaci na Kypru. A den poté jsme se setkali s příslušným ministrem Mavrojanisem pro evropské záležitosti a on je zodpovědný také za realizaci strukturálních fondů. Taky jsme se bavili o MFF a legislativní práci v oblasti kohezní politiky po roce 2013 a o kyperských postojích. Pak eh, jsme absolvovali konstruktivní výměnu eh, názoru s paní Charalambus, která je ministriní práce. Šlo opět o realizaci sociálního fondu a budoucí vývoj. No a Dále jsme se setkali na závěr s paní Eleny Mavru, ministriní vnitra, která nás informovala o infrastruktuře, dopravě, rozvoji měst a problematice odpadu. Dále jsme se setkali s primátorem Nikosie, kde jsme jednali o rozdělení města a jak to dopadá na obyvatele na, po obou stranách zelené linie. Taky jsme uvažovali o tom, jak v rámci kohezní politiky je možné situaci zlepšit šlo mimo jiné o renovaci budov v takzvané mrtvé zóně a e, o zblížení e, lidí na obou hranice. E, s, se starostou Limasolu jsme se také bavili o klasní politice a rehabilitaci města. Poté jsme absolvovali návštěvy v souvislosti s kofinancovanými projekty a viděli jsme tak z první ruky, jak se v praxi realizuje politika soudržnosti. No a dále jsme se setkali s výborem pro zahraniční věci a pro rozpočtové záležitosti a s dalšími zástupci parlamentu. A dále jsme si vyměnili názory na otázku konvergence eh, regionů v EU a udržitelnou budoucnost eh, pro příští generaci. Dále jsme se setkali se zástupci regionálních a lokálních eh, orgánů. Informovali jsme se, jak se kohezní fondy realizují na venkově. A dále Hodnotili jsme realizaci kohezní politiky v souvislosti s možným sjednocením ostrova. Dále šlo o kyperské předsednictví. Byly vysloveny obavy ze, ze strany naší delegace s ohledem na program na léta 14 až 20 Měli jsme toho hodně na programu, hodně jsme dosáhli a já vám děkuji za spolupráci. Jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji vám. Uh, thank you, Georgios. Eh, děkuji, Georgiosi. Chtěla bych ještě připomenout kolegům, že na delegaci byla také Konstance Lambert, Farmistov, Miroslav Mikulášek, Petr eh, Luhan a eh, Ríka Máner, čili samozřejmě i mm, tito kolegové nám mohou něco říci, případně má-li někdo nějaké dotazy. Ne. Ani není o čem rozhodovat, takže Zprávu z delegace zašlu také konferenci předsedů výboru. Děkuji, Georgiose. Nyní bych vám chtěla říct něco o rozhodnutí koordinátorů, a te, která je třeba schválit výborem. Včera koordinátoři rozhodli o alokaci zpráv. Zpráva o Fondu pro evropské pomoci si vzala GUE a zpráva o směrnici o podpory využívání zdrojů, alternativní zdrojů dostává ALDE. Pokud se se týče, stanovisko eh, pro výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, k absolutoriu 2011 dostala EPP, forum o politickém eh, o plánování politik a tak dále Eh, dostává ECR, integrovaný, integrální eh, systém kontrol má EPP, sociální bydlení, socialisté demokrace, ekoinovace, opět socialisté a demokraté, inovace pro udržitelný růst má ALDE, eh, Evropská technologická strategie v dopravě dostávají zelení a mládež si bere GUE. A nyní žádáme politické koordinátory, aby, eh, do, aby v průběhu dnešního dne eh, dali sekretariátu na vědomí jména zpravodajům. Dále jsme se bavili o budoucích zprávách eh, z vlastní iniciativy a implementační zprávy. O, na rok 2013 proběhla debata a na prosincovém zasedání našeho výboru bude třeba rozhodnout o těchto záležitostech. Takže hm, prosíme politické skupiny, aby se rozhodli, co chtějí. Také jsme debatovali o externích studiích. Asi si pamatujete, že eh, otázka komise a rozpočtu na rok 2012 tím jsou spojené určité externí studie, ale také na příští rok máme naplánované eh, studie zadávané externě a to znamená, že budeme muset eh, v prosinci rozhodnout, rozhodnout, které studie budeme chtít, které potřebujeme. A eh, komise na základě prosincového rozhodnutí eh, toto finalizuje do konce roku, což je běžný časový rámec Čili skutečně je třeba, abychom zvážili, jaké informace, jakou odbornost budeme potřebovat během příštího roku a zároveň eh, budeme také vyhodnocovat eh, dosávadní eh, politiky. Takže tolik k rozhodnutí koordinátorů. No a teď je čas na Eh, hlasování, respektive už nemáme nic než hlasování, ale musíme počkat do 9.30, takže máte eh, volno zatím a budeme začínat přesně o půl desáté. Which would be your favorite votes to have <laughs>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 Kolegové, já vím, že eh, jsou tady eh, problémy, někteří se nemohou dostat do práce, nejsme tady všichni. Eh, pořád tady jsou někteří chybějící. Lamberte. Mohli bychom požádat farmáře, aby tedy jaksi uvolnili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 budeme pokračovat eh, Maňkovou zprávou. Můžeme prosím zkusit eh, volicí karty, hlasovací karty. Takže uděláme jenom takové zkušební hlasování. Zahajuji hlasování. Je nás pouze 30. 31. Takže hlasovat eh, můžeme eh, v tomto počtu. Budeme tedy hlasovat. Končím hlasování a začneme, jak jsem říkala, eh, je to zlepšení přístupu k MSP financování. Kompromis 1 pro, proti, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozmě, Eh, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, prověříme devítku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 11, to je hlasování na dvě části. První část je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 15, to je pro, proti, zdrželi se. Pardon, to odpadá. Takže 18, do je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 20, hlasujeme pro první část, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování, které proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A máme to schváleno 30 hlasy pro. A teď eh, ke zprávě eh, takže eh, zpráva paní Estara Sferagut o provádění a používání Evropského fondu Solidarity. Pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro? Proti, zdrželi se, sváleno Trojka pro, proti zdrželi se schváleno, čtyřka pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis jedna pro, proti zdrželi se schváleno, sedmička pro, proti zdrželi se, tak to prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto 21 hlasy. Osmička pro, proti, zdrželi se schváleno, devítka pro, proti, zdrželi se schváleno, desítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, jedenáct pro, proti, zdrželi se schváleno, dvanáct pro, proti, zdrželi se schváleno, třináct pro, proti, zdrželi se schváleno, 14, tady máme ústní změnu. Je někdo proti tomu ústnímu pozvacímu návrhu? Nikdo, čili budeme hlasovat takto upravenou. Pro, proti, schválili se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se. Eh, tak 17 prověříme, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 hlasy proti 16. 18 pro. Proti zdrželi se schváleno 19 pro. Proti zdrželi se schváleno 20 pro. Prověříme 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 hlasy proti 16. 21 pro proti, tak opět prověříme, není to jasné. Zahajuji hlasování 21, končím hlasování zamítnuto 21 hlasy. 22 na dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, prověříme druhou část 22. Končím hlasování a je to schváleno. 23 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 25 pro, prověříme 25, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 pro, proti zdrželi se schváleno. 27 pro, proti zdrželi se Ano, 28 máme, takže 27 zamítnuta, 28 ústní změna, takže místo financial instruments by tam mělo být funding instruments. Nemá-li nikdo proti, tak hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 29. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Eh, jednička pro? Proti? Hm, tak prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 18 hlasy proti 17. Nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A máme 36 pro a jeden se zdržel. Děkuji vám, blahopřeji. Nyní paní Kolarská Bobinská i zpráva o energetickém plánu do roku 2050. Jednička, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis jedna pro, proti zdrželi se schváleno, šestka pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis 2 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis 3 pro, proti zdrželi se schváleno, dvanáctka pro, proti, myslím, že zamítne to, ale prověříme dvanáctku. Zahájí hlasování. Schváleno 20 hlasy proti 17. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 4, pardon, Eh, máme eh, dělené hlasování kompromis 4. Kompromis 4 první část to je pro, proti, zdrželi se schváleno, dvojka pro, proti, prověříme, prověříme. Zahajuji hlasování druhé části kompromisu 4. Končím hlasování a je to schváleno 21 hlasy proti 16. 18 pro, proti zdrželi se schváleno. Devatnáctka s ústní změnou. Je někdo proti ústní změně? Není tomu tak, takže hlasujeme. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 pro, proti, prověříme 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno 24 hlasy. 21 pro, proti, drželi se, no, tak to musíme prověřit. Já nevidím na ruce EPP. Ne, takže eh, zahajuji hlasování. Takže je to schváleno 24 hlasy proti 13. Závěrečné hlasování elektronicky. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to 35 proti 1 a jeden se zdržel schváleno. Blahopřejeme. Nyní pan Kocolino a jeho zpráva o městském rozvoji. Devítka, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, jedenestka stažena, kompromis jedna pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis dva pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis tři pro, proti, zdrželi se schváleno, k 19. máme ústní změnu, má někdo něco proti ní? Nikdo, čili hlasujeme takto upravenou 19. pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro,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 zdrželi se schváleno, dále 58 je, takže ta je stažena kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 65 pro, proti, zdrželi se schváleno, nyní e, úvodní stanovení jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní dvacítka s ústní změnou. Má někdo něco proti této ústní úpravě? Ne, takže hlasujeme o něm. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno. 66 s ústní změnou. Má někdo něco proti této ústní změně? Ne. Takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička, eh, ústní změna, námitky proti ústní změně nejsou, takže hlasujeme bude pro, proti, zdrželi se schváleno, osmička, pro, proti zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky, eh, zahajuji hlasování, končím hlasování a máme 36 pro, jeden se zdržel, schváleno, blahopřejeme zpravodaji. A teď se dostáváme uzavírání koncesních smluv ehm, zpravodajka Heide Rühle stanovisko. Budem, eh, tak tady máme jako první návrh na, zruše, na odmítnutí návrhu směrnice. Takže o tom hlasujeme nejdříve. Kdo je pro odmítnutí rezoluce? Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto, takže musíme hlasovat dále. Bohužel. Jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvo, trojka pro, prověříme trojku. Zahájí hlasování. Končím hlasování zamítnuto, 18, 18 zamítnuto, čtyřka pro, proti zdrželi se schváleno, pětka pro, proti zdrželi se schváleno, šestka pro, prověříme šestku, páči je to těsné, zahájí hlasování, končím hlasování, je to 18.18 eh, 18 zamítnuto. Nyní osmička. Eh, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Devítka pro. Proti. Eh, takže prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování 17, 17 zamítnuto. Desítka pro, proti. Prověříme desítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Jedenáctka, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, a prověříme 12. Zahajuji hlasování. Ještě nebylo zahájeno, teď je zahájeno. Končím hlasování. Schváleno. Čtrnáctka. Kdo je pro? Prověříme čtrnáctku, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnu to. Patnáctka, Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Není to jasné, prověříme patnáctku. Končím hlasování, schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? Prověříme 16. Končím, eh, tedy zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 17. pro, proti, zdrželi se schváleno 18. Eh, tady máme oddělené hlasování. První část, to je pro, Prověříme první část, zahojí hlasování. Končím hlasování. Schváleno druhá část, to je pro. Proti zdrželi se schváleno. Devatnáctka, kdo je pro? Eh, já se omlouvám, zapomněla jsem. 18 máme ústní změnu k druhé části, byl někdo proti ní. Ne, takže je to v pořádku, je to takto schváleno. 19 to je pro, proti, zdrželi se schváleno, 20, ne, 23 to je pro, prověříme 23, zdálo se mi to schváleno, ale prověříme. Končím hlasování a je to schváleno 21 hlasy proti 16. Nyní 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se schváleno, 30 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, Takže já nevidím, nikdo nehlasuje. Takže 34 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto 19 hlasy proti 18. 35 je pro, proti, tam prověříme 35, 6, tak zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváno 36, to je pro proti, tak musíme to prověřit, zahájí hlasování, končím hlasování, schváleno 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 nyní kdo je pro, proti, Musíme prověřit 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 4041, kdo je pro tyto identické pozměňovací návrhy, proti. Zdrželi se, myslím, že schváleno. 42 pro, proti. Prověříme 42. Končím hlasování. Schváleno. 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 45 pro. Proti, zdrželi se. Schváleno. 46 pro. Proti. Prověříme 46. Takže prověříme. Končím hlasování schváleno. 48 pro, proti zdrželi se schváleno, 49 pro, proti. Prověříme 49. Končím, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto 20 asi proti 18, 50 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 51 pro proti, prověříme 51, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto, 52 pro, to je stejné, takže prověříme 52, zahajuji hlasování, končím hlasování, 19, 19, čili zamítnuto 53 pro, proti zdrželi se schváleno, 54 pro, proti, a tak to musíme prověřit, 54. Končím hlasování zamítnuto. 55 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 56 pro, tak to prověříme, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 57 pro, proti. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 58 pro. To je stejné, takže prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto 59, eh, prověříme rovnou, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto 20 hlasy proti 18, 60, 60, ano, 60 a 61 identické, ne, 61 je staženo, tady mě to píše staženo, ano nebo ne? Ano, takže je to staženo. Takže pouze 60 je pro, proti, tak to musíme prověřit. Končím hlasování. Schváleno 62 pro, 62 proti schváleno podle mě? Ne, takže musíme to prověřit. 62 zahajuje hlasování. Zamítnuto 20 hlasy proti 18. 63, kdo je pro? Proti. Tak prověříme 63, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Takže je to zamítnuto. 19, 19. 64 pro, proti, nevím, zahajují hlasování, prověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 65 pro, proti zdrželi se schváleno, 66 pro, prověříme 66, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 67, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 68 pro proti zdrželi se schváleno, 69 pro, proti zdrželi se schváleno, 70 pro, proti, prověříme 70. Končím hlasování. Zamítnuto. 73 pro. Proti zamítnuto. 74 pro, proti, také, ne, tak to prověříme, 74 Končím hlasování, schváleno. 75 pro, proti, takže je to stejné, musíme to prověřit, 75 zahájí hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. 77 pro, A omlouvám se, přeskočila se 76, hlasujeme 76. 76. Prověříme 76. Končím hlasování. Schváleno 77. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, je to jasné. Eh, takže sekretář mi říká, že 71, 72 mm, prý byly eh, staženy, nehlasovali jsme. Je to tak? Ano, byly staženy v pořádku. Takže závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 pro, takže je to schváleno. A nyní Derek Von. Hlasujeme eh, o zprávě Dereka Vouma. Eh, zpravodaj tady není. Můžeme zahájit, prosím, hlasování. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis, kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 10 pro. Ověříme návrh 10. Končíme hlasování. 22 pro, 21 proti, schváleno. Návrh 11 pro, proti. Já myslím, že je to stejná většina, ale ověříme to elektronicky. Pro jistotu. Končím hlasování. 21 k 21, čili odmítnuto. E, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 19 pro. Nehlasujeme o něm? Pardon, odpadá. Takže kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29. Tady je ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti, pozmě, proti ústnímu návrhu? Není. Hlasujeme o 29. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh des, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 37 pro, proti, zdrželi se přijato. 38 pro, proti, zdrželi se odmítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 39 ústní návrh. Je někdo proti ústnímu návrhu? Takže hlasujeme pro, proti, zdrželi se schváleno. 43 také ústní návrh. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Body ustanovení o těch nehlasujeme, takže návrhy dalších eh, výborů. Jednička pro, proti, ověříme elektronicky návrh jedna. Zahajuji. Končíme hlasování. Schváleno. Teď návrh dvě. Pro proti, zdrželi se zamítnuto, tři pro, ověříme trojku. Zahajujeme hlasování, končíme hlasování, přijato. Čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šest pro, ověříme šestku, zahajuji hlasování, končím hlasování, Končím hlasování 21 ku 20, čili schváleno. Návrh 7 pro. Ověříme sedmičku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Osmička je ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? První část osmičky. Eh, ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 pro, proti. Já bych řekla schváleno, ale ověříme 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, stejná většina, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se, já bych řekla, že je to opět stejná většina, čili schváleno 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro. Tady je to odlišné, čili hlasujeme o 20, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 ku 20 schváleno. 21 pro. Ověříme 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Hlasujeme elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42. Výborně, blahopřeji. A nyní se dostáváme k velmi těžkému hlasování na mnoha stránkách zprávodajové Lambert van Nistelrooy a Konstance Angela Krell. A je to také z hlediska mandátu, o kterém jsme hlasovali v červenci, asi si vzpomínáte. Začínáme hlasovat. Počkáme na sekretariát. Vážení kolegové, začínáme tady hlasovat bloko, hlasováním en blok. Máte seznam, mám to číst. Takže 1 až 26 je to. Kompromis u návrhu 1 až 26 eh, en Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď návrh 847 na straně 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 848. To je stejné jako Ampl 96. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď 851. E, také stejné jako Ampl pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 41. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 852 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď na stranu 6, prosím, kolegové, tady je 860 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Na straně 12 návrh 886. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, počkáme. 886. Všecko je stejné, takže to nekomplikujme, prosím. Eh, sekretariát poslal všem stejnou věc, čili tady není žádný rozdíl mezi politickými frakcemi. Jestliže změnil názor, změnila názor nějaká frakce, to není náš problém. Čili 886 na straně 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 884 na stejné straně, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 885 na další straně. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teď strana 17, návrh 97. Počkáme. Návrh Krell Nistelroy na straně 17, návrh 97. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 903. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 24, stejné jako i 62. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devětset sedm na stejné stránce. Osmnáct. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 908. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 909. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 912. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 914. Stejné jako kont 25 a ITRE 63. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 915. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 26. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 64. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další stránka 21 a hlasujeme o 918 a 921, které jsou stejné. Můžeme hlasovat dohromady? Můžeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 920, stejné jako kont 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 922. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kont 28. Pro? Je chviličku, prosím. Odpadá. Pad odpadá. ITR 65 také? Nebo ne? Ne. Takže ITR 65 hlasujeme o tom. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď jdeme na stranu 24 a hlasujeme o 929. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Strana 26. Návrh 1142. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11.43. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď Jdeme na stranu 34. Tady je kompromis, který nebyl součástí hlasování Amblok 27. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další strana, kont 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 174 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Rozpočet 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Emplo 1. Na další stránce pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FEM 1 e, e, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ekon 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ekon 2 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Teď kompromisní návrh 28 k úvodnímu stanovaní 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. NV 1 na další straně pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 29. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď strana 41. Sto tři. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 30. Pro, proti. Kompromis 30. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď druhá část. 194. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto devadesát sedm, druhá část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další strana, návrh čtyři. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě čtyři. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran dvě. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205. Pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budget 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 31 na další straně. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Strana 48. ITRE 1. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 213. Ústní návrh. Je někdo proti ústnímu návrhu? Nikdo? Můžeme hlasovat? Pro? Proti? Ještě jednou, prosím, omlouvám se. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. S ústním návrhem. šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další strana, FAM 4. Na straně 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Strana 55. Kompromis 34. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Strana 59. Další kompromis 35. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď máme to tež, Agrifam a tak dále. 235, 236, 237, kdo je pro, proti, zdrželi se, všechno zamítnuto. Desítka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Potřebujeme chviličku. 63. Ekon 4. Ekon 4 na straně 63. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 6, ne. Takže kompromis 36. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 37, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další strana. 248 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 250 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 252 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ekon 5 padá. ITRE 7 Hlasujeme pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 38. Tady je ústní návrh od Lamberta a Konstance. Ano, od obou. Víte o tom, ano. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ano, jedna osoba je proti. To znamená, že o ústním návrhu nehlasujeme. O, hlasujeme o původním návrhu bez ústního e, návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 254. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 256. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ještě ověříme si tady, prosím, chvilku jednu věc. Takže na straně 66, kont 6 a ITRE 8. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se zamítnuto. Ekon 7. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 260. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 39. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 261 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 262 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 40. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 41. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď se posuneme na další stranu. 265. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 6. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 42. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 43. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 267. Na další straně. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 12 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto NV 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 44 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 45 pro, proti zdrželi se schváleno. Na další straně 271 pro, proti zdrželi se kon, zamítnuto konto, zdo, pro, proti zdrželi se zamítnuto, i 10 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 46. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Strana 73. 280. Promiňte, kompromis 47 jsem přeskočila, omlouvá se předsedkyně. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď 280. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvěstě osmdesát pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis padesát jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. strana 76, 296, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, Dvěstě devadesát tři. O tom máme hlasovat. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ekon 9, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, kompromis 53, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvě. pardon, kompromis 53 pro, proti, zdrželi se. Schváleno MPL 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto FAM 8 nehlasujeme též budget 18, ehm, m 14, i 12 a tak dále. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 54. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jsme na straně 83, musíme chvíličku počkat. Budeme hlasovat o 14. Jenom to ještě zkontrolujeme. Takže jsme na straně 80. 314. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 11. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třista sedmnáct. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další strana, kompromis 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 320 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další strana, kompromis 58. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, Peš 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále M plus 17, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 59, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kult 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 60, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 326 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 329 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 61 pro, proti zdrželi se schváleno. 62 pro, proti zdrželi se schváleno. 63 pro, proti zdrželi se schváleno. stranou 86, NV 8 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ekon 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Strana 90. Kont 14 a ITRE 15. Na straně 90. Kont 14. Ještě to ověřujeme. Ano, hlasujeme. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 68. Pro, proti, zdrželi se, schválenou. Strana 92, máme tady kompromis 69, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devadesát čtyři. Eh, kompromis 70. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 71, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A Eh, na závěr eh, se předsednictví ptá, přijímáme eh, mandát pro pokračování jednání s radou, čili to je mandát. Souhlasíme s tím, že to, co jsme schválili, je mandátem pro jednání s radou. Nevidím nikoho, kdo by byl proti, takže musíme hlasovat. No, jestliže se nikdo nehlásí proti, nemusíme hlasovat. Je to tedy konsensuálně jednomyslně přijato, že to ta je takto mandát. Ale máme ještě jedno hlasování, vážení kolegové. A je to zpráva Markuse Pípra. Asi si vzpomínáte, v červenci jsme nehlasovali o všem, protože některé věci závisely na tom, jak dopadne mandát. Takže teď už máme mandát a můžeme hlasovat. Markusy, eh, začneme kompromisem 5. Eh- Kde je pro? Tak ještě jedno pro Lamberta. Kompromis číslo 5. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 79. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 111. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 116. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 124 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 125 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 126 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 14 s ústní změnu zpravodaje eh, námitky nejsou, takže hlasujeme 14 pro, proti zdrželi se schváleno, 132, ne, ten nám odpadá, takže 18 pro, pro dobře, prověříme 18 elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kom- takže kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a 42 pro, proti, pro, proti, zdrželi se schváleno. Závěrečné elektronické hlasování zahajuji. Končím hlasování. A je to schváleno zbývající část zprávy Marka Pipera. Blahopřejeme. Tak, máme náskok časový. Eh, kolegové, já myslím, že přesto můžeme přejít k další zprávě a to je zpráva o Eh, zprávy v Regi. Ptám se Josefa Maturhy, jestli může nyní prezentovat tuto zprávu. Ano, máte tedy slovo. Děkuji, paní předsedající. Můžeme tedy předložit zprávu o návštěvě delegace v pohraniční oblasti bylo to na francouzsko-španělských hranicích 29. 10. několik dní poté. A rád bych už na úvod řekl, že si osobně myslím, že to byla opravdu velmi dobře zvolená cesta. Už eh, z důvodu historických vztahů v onom regionu jsou skutečně dané, to jsme také viděli přímo na místě. Je tam intenzivní spolupráce, intenzivní přeshraniční spolupráce Francie a Španělska na základě cíle 3 politiky soudržnosti Evropské unie. Potom existují různé bilaterální dohody, je jich opravdu mnoho. A projekt ty probíhají celoročně. Oblast, kterou jsme navštívili, spadá do operativního programu jeho západní Evropy územní spolupráce, jde o spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje regionálního plánování, inovací a konkurenceschopnosti, inovace a podpora přeshraničních sítí, ochrana životního prostředí, trvalý udržitelný rozvoj měst, zlepšování sítí a tak dále. To jsou všechno cíle těchto projektů. My jsme tedy zahájili návštěvy v pondělí 29. října v Barceloně v kanceláři parlamentu. Tam jsme se seznámili se všeobecným rámcem zmiňovaných projektů na španělské straně. Potom jsme navštívili nemocnici eh, v Sadaně, což je nemocnice, která je skutečně ukázková, protože to nemocnice, která funguje přeshraničním způsobem a myslím si, že to je opravdu jedna z prvních nemocnic tohoto typu v Evropě. Jedná se o horskou oblast a lékařské služby se věnují 30 tisícům obyvatel. Ty lidé, zvláště v zimě, bývají dosti izolováni ale zase v zimě se tam provozují zimní sporty, takže v té oblasti je potom na 150 tisíc osob. Ehm, bylo to financováno ze strukturálních fondů a je zde ten operační program Francie, Španělsko, Andora. Cíl projektu, a to je opravdu velice zajímavý projekt, je ten, že se poskytují lékařské služby obyvatel Serdaně a Kapsie, ale i dalším návštěvníkům středisek zimních sportů. Byla to skutečně velice zajímavá návštěva. E, byly tam zřízeny organizace, které působí přeshraničně, právě za účelem vybudování této nemocnice a je tam také velice komplexní management který slouží udržování těchto služeb. Jsou zde i problémy týkající se evropské legislativy, která není implementována tak rychle, jak rychle byl vybudován tento projekt. Takže mm, zájemná integrace zdravotnických služeb na španělské a francouzské straně, tam je důležité téma a také potřebujete strukturu řízení takového projektu, která zohledňuje specifika na obou stranách hranice. Také jsme eh, měli různé pracovní schůzky na španělské straně, jak to tak bývá. Setkali jsme se s aktéry nejrůznějších úrovní, územně eh, správních celků, také jsme se setkali s ministry, s Andory. Diskutovali jsme o vztazích EU a třetích zemí, například EU a malých zemí, jako je Andora. Potom jsme pokračovali na francouzské straně do Pepinionu. Tam jsme měli možnost se seznámit se kulturním projektem, to je také velice zajímavá věc, je to divadlo financované z Interregu a jeho cílem je podpora multikulturních i sociálních aspektů. Eh, diskutovali jsme tam také se zástupci eh, místních autorit, také se starostou Pepinionu a s guvernérem daného regionu. Jednali jsme o otázkách přeshraniční spolupráce a také šlo o otázky kulturní spolupráce v oblasti výtvarného umění například a jiných typů umění. A viděli jsme, že oblast kultury by měla být nadále způsobila v rámci strukturálních fondů. A také jsme se setkali s partnery Eh, přeshraničních eh, projektů Pepinion a Girona. Jak už jsem zmiňoval, setkali jsme se s lokálními aktéry a na závěr se konalo setkání eh, s vedením univerzity v Pepinionu a i zde jsme se mohli seznámit s širokým spektrem projektů, které se odehrávají v rámci univerzity. Dovolte mi ještě na závěr zmínit několik věcí. Eh, delegace se zúčastnilo sedm poslanců a poslankyň Evropského parlamentu, ale celkově nás bylo 25, protože tam byli také spolupracovníci a tlumočníci. Dovolte mi něco říct k závěrům. Takže chtěla bych říct, že to byly skutečně velmi kvalitní projekty, které jsme viděli. E, tyto přeshraniční projekty jsou něčem opravdu průkopnické evropské projekty a měli jsme také pocit, že si naší návštěvy váží, že zástupci regionální a lokální úrovně si cení naší návštěvy a že to znamenalo přidanou hodnotu a bylo to přínosné pro nás, ale bylo to přínosné i pro místní zástupce místních obcí. Také jde o to, že je třeba lepší vybavení finančními prostředky pro přeshraniční spolupráci a také byla poznamenána jedna z věcí, už jsme o tom diskutovali s kolegou Celerem, asi k tomu také něco řekne, nástroje, které lze využít eh, Evropské uskupení pro přeshraniční spolupráci, tam lze udělat mnoho. To je, existuje celá řada možností a tato Evropská skupina pro přeshraniční spolupráci, o tom jsme hodně diskutovali a ono se to velice úspěšně používá. Ano, to patří k jednou z mála evropských legislativních rámců, kterým se daří něčeho takového dosáhnout. A není žádným tajemstvím, proč tomu tak je a proč jsme šli touto cestou. Existuje těch 28 eh, evropských uskupení, pět z nich je právě na hranici Francie a Španělska. Kolegové tedy měli možnost vidět aktivní spolupráci a taky mohli vidět, jaký je tam potenciál a velká motivace. Opravdu se tam děje mnoho, je tam intenzivní spolupráce a viděli jsme to přímo na místě u těch, kteří se o tuto spolupráci zasazují v první linii. Samozřejmě je důležité, aby tyto oblasti nadále získávaly finanční podporu. Dovolte mi poděkovat všem účastníkům delegace, poslancům, poslankyním a také zaměstnancům Evropského parlamentu, sekretariátu a tlumočníkům. Bylo to také výborně zorganizované, byla to velice úspěšná cesta, proběhla bez jakýchkoliv problémů a myslím si, že to bylo přínosné jak pro nás, tak pro místní zástupce země správních celků. Děkuji zvláště paní Senze eh, Šmitové, která navrhla tuto cestu, právě navštívit tuto velmi specifickou oblast a také přímo na místě nám velmi pomohla. Takže děkuji. Slyšeli jsme zde schrnutí, máte podklady eh, v materiálech pro dnešní schůzi, takže dámy a pánové, chcete-li se k tomu vyjádřit, budete mít možnost. Někteří z vás také se zúčastnili delegace a ještě jednou také velmi děkuji našim hostitelům, kteří nás přijali. Ono to vlastně nebylo vůbec snadné. jednou bylo odpoledne 22 stupňů a potom najednou byla velká zima a nebylo to úplně snadné a moc vám všem děkuji. Takže eh, byl jsem Marie eh, Teres, Francesco D'Angelis, Teres Von a další byli zde. Čili měli jsme tam eh, delegaci a ještě Joachim Cele by se k tomu chtěl vyjádřit. Děkuji, děkuji také Josefu Matulovi za jeho rozsáhlou zprávu, která detailně uvádí eh, všechny podrobnosti naší delegace. Také děkuji velmi Marie Teres za eh, přípravu a realizaci této cesty, i když tady dnes není s námi. Opravdu za dva a půl dne jsme získali velice hluboký náhled do toho, jak vypadá život v tomto regionu a to je právě její zásluha. Bohužel musím říci, že zájem kolegů o tuto delegaci byl podobný, jako zde nyní v parlamentu, trochu omezený, takže eh, vlastně se účastnili jenom čtyři účastnici delegace z dvou frakcí a já bych řekl, že když už připravujeme eh, takovéto výjezdy a je s tím spojeno mnoho práce, tak bychom měli skutečně vyčerpat ten kontingent, který máme pro takovéto cesty a delegace. Pro mě byla tato návštěva velmi důležitá. Jak již zmínil Josef, eh, v té hraniční oblasti Španělska a Francie už je pět eh, reprezentativních projektů Evropské územní spolupráce a také jsme byli informováni o tom, že se plánují nová. Cestováním se člověk vzdělává a i já jsem zjistil, že v této pohraniční oblasti Francie, Španělska, v Pyrenejích Eh, existuje společná katalánská identita, která funguje v postoletí. Například v Perpignanu jsem viděl více katalánských vlajek než francouzských a eh, také když tam chodíte ulicemi, tak vidíte, že to je bilingvní oblast. A mnozí v Perpignanu mi řekli, že pro ně je Barcelona mnohem důležitější a bližší než například Paříž. A proto také chtějí více spolupracovat přes hranice. Rozdíly e, legislativě obou států tomu ale trochu brání, vidíme to také třeba na polsko-německých hranicích a proto opravdu čekají, že eh, vstoupí v platnost nové nařízení Evropského svazu pro územní spolupráci, protože to znamená nový právní rámec, který přináší novou právní jistotu pro spolupráci u přeshraničních projektů. Josef už zmiňoval univerzitu v Perpignanu, která chce být první eh, univerzitou Evropského svazu pro územní spolupráci, která se takto chápe a prezentuje. Zatím to Baříž blokuje, ale oni říkají, že kdyby měli možnost prostřednictvím toho nového nařízení o Evropském svazu o územní spolupráci mít takovýto právní základ, že by to znamenalo i zlepšení možností působit směrem na španělskou stranu hranice. Domnívám se, že to byl opravdu důležitý impuls pro naši práci, že jsme mohli na místě vidět, jak pomocí těch nástrojů, nich se zde diskutuje, rozhoduje, jak se těmito nástroji skutečně pracuje a může pracovat a že jsme viděli, jak eh, Může fungovat spolupráce přes hranice regionu a státu a jak ji lze podpořit právě naším rozhodováním. Děkuji. Uh, thank you. I don't know if any... Děkuji. Nějaké komentáře nebo otázky? Maria? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat za tu příležitost seznámit se s přeshraniční spoluprací a vidět to velmi zblízka. Byla to velice zajímavá návštěva, protože tady jde o přeshraniční spolupráci, která probíhá ve dvou pilířích eh, v oblasti školství a zdravotnictví. A eh, nemocnice jsou velmi dobrý příklad, jak by mohla vypadat Evropa. Je tam eh, nemocnice velmi blízko hranice s Francií, kilometr, pouhý kilometr od hranice a pro některé lidi za hranici je mnohem jednodušší dostat se do této nemocnice než do 80 kilometrů vzdálené nemocnice v Perpignanu. Takže to právě ukazuje, jak e, konkrétně e, nemocnice, kde je porodnická část, kde je gerontologická část, velice e, dobře může poskytovat služby v těch akutních případech pro děti, mládež, ženy a také starší občany. A také občané, občané z Andory eh, mohou využívat eh, těchto eh, služeb, stejně tak jako turisté, kteří se tam věnují lyžování a bohužel některým se stane, že mají úraz. Můžeme tedy říci, že tato spolupráce je také možná díky evropským dotancím, protože evropské dotace takto jsou směřovány jak do katalánské eh, zdravotnické služby, tak do francouzské ehm, služby. Všichni ti, kdo cestují do této oblasti kolem Perpignanu, do této části Evropy, mohou využít takovéto služby nemocnice, která poskytuje své služby i dalším evropským občanům a eh, to díky evropským fondům, které umožňují dobrou spolupráci. Já, pokud si vzpomínám, byla tam také řada studentů z celé řady eh, Evropské unie, ale také ze zemí mimo Evropskou unii. A to je právě eh, velice dobré, že je možné eh, umožnit přístup ke kultuře pro všechny tyto lidi. Děkuji mnohokrát Marii, Marie Terezii za to, že umožnila tuto, tuto návštěvu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A já bych to zavřela konstatováním, že samozřejmě zpráva bude rozeslána. Eh, ta zpráva, eh, myslím, že potvrzuje myšlenku, že velice zaměřená, specializovaná návštěva na jeden instrument, že to je velice užitečné spíše než takové nějaké eh, výlety do regionu takže to bylo velmi užitečné. Takže já děkuji. Takže Tomáši, můžeme se přesunout k tvému bodu, to znamená Evropský semestr pro koordinace. Tamáš Deutsch má tedy stanovisko pro výbor Ekon a máte slovo. Děkuji za tuto možnost, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Tady máme návrh stanoviska a já bych úvodem chtěla přednést dvě poznámky a pak se s vámi podělím ještě o tři úvahy na toto téma, abych doplnil to, co jste dostali písemně. Za prvé, Pokud jde o roční analýzu růstu za rok 2013, je to eh, tak trošičku jako eh, mm, eh, případ manželky Krištofa, tedy mm, poručíka Kolomba. Prostě pořád se hovoří o manželce poručíka Kolomba v té sérii detektivek a nikdy nikdo tuto ženu neviděl. A něco podobného máme tady. Tento týden teprve Evropská komise zveřejní tento text, teprve se budeme moci seznámit s tímto textem. To sice pro náš výbor ani pro celý Evropský parlament problém nevytváří v tom smyslu, že obsah textu budeme moci proskoumat, budeme moci z toho vyvodit eh, další úvahy. A za druhé, když se hovoří o politice soudržnosti. Když hovoříme o politice soudržnosti, musíme si uvědomit, co proběhlo konce minulého týdne na Evropském samitu Eh, tedy musíme si uvědomit, co tam proběhlo a naopak, co tam neproběhlo eh, v rámci diskusí o víceletém finančním rámci. A nyní moje třetí úvaha. Roční analýza růstu která je předmětem mého stanoviska, se zaměřuje na politiku soudržnosti a na to, jakou úlohu může tato politika soudržnosti sehrávat v celé hospodářské politice EU. Já jsem přesvědčen, že e, budeme-li mít ambiciozní investiční politiku, politiku solidarity e, a když bude celá politika soudržnosti charakterizována eh, pojmem ambiciozní, budeme moci lépe čelit krizi a budeme moci lépe čelit nadcházejícím rokům. Jak jsem to také uvedl ve svém návrhu stanoviska, bylo by zapotřebí, aby evropský rozpočet pro politiku soudržnosti nedoznal škrtů. Myslím, že politika soudržnosti musí být pružnou politikou, musí to být flexibilní politika, tak, aby mohla pomoci regionům při zvládání krize. A v tomto smyslu bych eh, chtěl říci, že chci velice zdůraznit, že je třeba eh, tady hovořit o otázce spolufinancování Eh, pokud jde o eh, schopnost absorpce eh, fondů, tady je zapotřebí, aby byly národní rozpočty, které jsou solidní a které také berou v úvahu tyto strukturální aspekty. Stabilita národních rozpočtů je v tomto velmi důležitá a musíme zde brát v úvahu i, jaké reformy mohou proběhnout ve strukturálních politikách a v ekonomické politice. Dále otázka zaměstnanosti. I o tom je třeba hovořit velmi důrazně. Krize je opravdu velice tvrdá a vede k velké nezaměstnanosti v Evropě. V tomto smyslu můj úhel pohledu se zaměřuje na strategii 2020. Tady máme cíl dospět k tomu, aby 75 Eh, pracovníků mezi věkem 20 až 64 let skutečně eh, pracovali. To je velmi ambiciozní cíl a můžeme říci, že tady je zapotřebí eh, takových politik, které jsou ve prospěch zaměstnanosti a které budou moci podpořit zaměstnanost. Celkově vzato mohu říci, že Potřebujeme politiku soudržnosti, která je stabilní a silně financovaná. A proto chci ve svém návrhu stanovisku tuto věc jasně zdůraznit na téma roční analýza růstu za rok 2013. Děkuji. Prosím, je tady nějaký dotaz? Prosím. Shadow for the S&D. Eh, chvále za besedo bych se ráda gospodu Dojču za, za které připravil. Děkuji paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat eh, panu Dojčovi za výbornou zprávu. Eh, měla jsem podobný problém jako ona, poněvadž já jsem sepisovala stanovisko o, k témuž tématu o zaměstnanosti a sociálních záležitostech. Ten text zatím ještě nemáme k dispozici, nicméně musíme tak jaksi předjímat to, co e, přijde. Bychom tento text měli dostat e, k dispozici tento týden a předpokládáme, že ten text, na kterém pracujeme, my budeme moci ještě zlepšit. Jinak bych řekl, že pan zpravodaj se velmi soustředoval na růst a zaměstnanost a to jsou skutečně ty dva velké cíle, na které se snažíme eh, zaměřovat eh, své úsilí a dosáhnout co nejdříve. A my nyní máme platformu pro alokaci rozpočtových prostředků a to znamená, že eh, toto je pro nás důležité ohnisko pozornosti. Náš výbor eh, musí zdůraznit to, že politika soudržnosti je velice důležitou součástí Evropské unie a to konec konců zaznělo i na samitu v minulém týdnu. Kromě toho já tedy budu ještě předkládat své vlastní komentáře a poslanací návrhy. A domnívám se, že parlament by se měl zastávat posilování legitimity celého procesu, včetně eh, každoročního, každoroční revize, každoroční přehledu dosaženého růstu. Eh, my už jsme mnohokrát o tom hovořili a měli bychom to zdůrazňovat i nadále. E, také je třeba zprůhlednit e, interinstitucionální proces v této oblasti a měli bychom mít společné zásady této politiky. E, v minulosti se vycházelo ze zásad členských zemí při přípravě výročních přehledů o růstu. Eh, my jsme také analyzovali, jak ten eh, pokrok vypadal a jaké měl eventuálně negativní důsledky. Také jsme zdůraznili efekt přelévání eh, dopadů do jiných oblastí. A pak je zde třetí téma, které mě napadlo a to je minimální úroveň sociálního zabezpečení a mm, práv, která si zaslouží ochranu. My jsme zažili eh, určité výzvy, které je třeba mm, reflektovat v kolektivním vyjednávání v ženských zemích a dotýká se to i oblasti lidských práv. No a poslední věc je, že eh, politika soudržnosti znamená investiční politiku, eh, investice zejména do zaměstnanosti a do růstu. A já myslím, že bychom neměli ještě dále trestat regiony za eh, makroekonomická rozhodnutí, jejich vlád. Čili já bych řekla, že makroekonomické podmínky by se zde neměly objevovat a tak by to mělo být i v té roční analýze. A Tamáši, přejete si reagovat na předřečnici? Není tomu tak. Takže eh, termín pro pozměňovací návrhy navrhuji 4. prosinec v poledne. Tady se říká půlnoc, ale já myslím, že to mělo být poledne. A kromě toho, jestliže se dohodneme eh, na tomto termínu, pak by bylo třeba, aby ty pozměňovací návrhy byly překládány pouze anglicky, nebude čas na překlad, ale myslím, že politické skupiny s tím již vyslovili souhlas. A samozřejmě každý má právo na podávání eh, pozměňovací návrhu přímo do ekonu. Ale jak říkám, k tomuto stanovisku pozměňovací návrhy do 4. prosince v poledne. Tím tedy zavíráme, uzavíráme tento bod a přesouváme se eh, k stanovisku Mojci Klevy k Evropskému semestru po koordinaci hospodářské politiky. Máte slovo. Jen stručně dovolte, aby zdůraznila jen ty hlavní body, jak jsem řekla. Problém tady spočívá v tom, že dokumenty budeme mít dispozici až koncem tohoto týdne. Také předpokládám, že stínoví zpravodajové budou moci předložit mnoho pozměňovacích návrhů a nových formulací. Jelikož se to týká výboru pro zaměstnanost, zprávě se soustředím na Eh, tuto problematiku a hovoříme tady o Evropské unii jakožto výrazném faktoru s eh, přispívajícím k růstu a zaměstnanosti. Politika soudržnosti by měla hrát v rámci semestru svoji roli a náš výbor je pověřen sepsáním stanoviska Eh, nicméně řekla bych, že vzhledem k časovému omezení bylo nutné, abychom již předem sepsali text a teprve zítra budeme mít příslušné slyšení. Já doufám, že text, který nám předloží Komise pro výroční analýzu za rok eh, za příslušné období, eh, bude ambicioznější než to, na co jsme zvyklí, že by tam měla být revize veškerých těch zásad a pokynů také pro místní a regionální orgány, jak jsme o to žádali a jak to zatím nikdy nebylo. Politika soudržnosti a politika investiční by měla omezit nerovnováhu mezi regiony a měla by vést k účinnému a trvalému růstu a tvorbě pracovních míst. A to je téma, o kterém v Evropské unii hovoříme už rok, takže nic nového tady není. Co dál? Je zřejmé, že politika soudržnosti se musí přizpůsobovat konkrétním potřebám a musí přispívat k zmírnění strukturálních rozdílů mezi regiony. To je důležité. Eh, já se obracím na komisi s požadavkem, aby lokovala nevyužité strukturální prostředky ve prospěch malých a středních podniků a zejména na zlepšování energetické účinnosti a zaměstnanost mladých. Také zde píšu, že komise eh, by měla vyzývat členské země k plnému využívání strukturálních fondů, zejména pro podporu zaměstnanosti a zejména mezi mládeži. Čili máme tady iniciativu eh, pro garantování přednosti mládeže a dále je zde otázka realokace nevyužitých prostředků a to je, myslím, velice klíčové. Ano, děkuji. Teď se ptám, jestli stínoví zpravodajové si přejí promluvit. Tamáš Deutsch. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dovolte mi dvě poznámky. Tato dvě stanoviska jsou jako dvojčata. myslím, že paní Kleva odvedla velice cenou práci. A já bych ještě eh, doplnil tři věci. Já naprosto souhlasím s tím, co před chvílí řekla v reakci na moje stanovisko. Zdůrazňovala politický potenciál strategie 2020 a také, abychom dospěli k cílům této strategie, tak je třeba mít eh, opravdu politiku zaměstnanosti, která bude orientována vpřed. V té věci jsme naprosto zajedno. A myslím, že přístup eh, mé kolegyně je stejný jako přístup můj vlastní. Plně ji podporuji. Za druhé, chtěl bych eh, říci, že potřebujeme přístup institucionální a na tom se parlament podílí. Chceme, aby takovýto návrh byl skutečně legitimní. A možná, že v rámci pozměňovacích návrhů by stálo za to, abychom zdůraznili tu otázku legitimity. V této fázi bych jen řekl, že možná eh, otázky hospodářské politiky nevyřeší nejlépe institucionální eh, přístup, ale eh, jsem přesvědčen, že místní aktéři musí být jasně zastoupeni, aniž by s tím byla spojena nějaká nadměrná zátěž. A aby se tady zvážili také statistiky o zaměstnanosti. A další bod, musíme pracovat společně, abychom mohli vyjádřit naše stanovisko s dobrou znalostí roční analýzy růstu a abychom zjistili, co může obohatit zaměstnanost. To znamená, ve spolupráci eh, s paní kolegyní si myslím, že můžeme opravdu eh, velmi přispět k této věci. Děkuji. A chci se zeptat Evropské komise. Zda tady můžete promluvit? Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za to, že jste nás pozvali a že tedy strukturální fondy a sociální fond se tedy vlastně takto spojují do jednoho bloku a sledování eh, cílů strategie 2020 je velmi důležité, tak jsme postupovali v minulém období a chceme tak postupovat i do budoucna myslím, že tato vazba by měla být ještě mnohem silnější, než byla minule, když budeme sledovat doporučení Evropa 2020, budeme sledovat priority pro financování, tak jak o tom hovořili členové parlamentu, že je třeba se soustředit na zaměstnanost mládeže. Komise plánuje, že předloží takový balíček pro zaměstnanost mládeže, a to ještě tento měsíc. Také plánujeme, že eh, posílíme eh, zaměstnanost, eh, zejména proto, abychom bojovali proti dlouhodobé nezaměstnanosti a to také ve veřejných službách. Chceme také posílit spolupráci se sociálními partnery a dalšími partnery v celém procesu a těšíme se na úzkou spolupráci s parlamentem. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo k tomuto bodu? V tom případě navrhnu termín pozměňovacích návrhů, totež jako u Tomáše Dojče, to je 4.12. ve 12 hodin v poledne. A tím mohu tento bod uzavřít. Neočekáváme, že se bude... Eh, nečekali jsme, že hlasování proběhne tak rychle, takže my můžeme eh, ukončit eh, dopolední zasedání v 2Q2 je ve 2.30 otevřené zasedání konference předsedů s panem Van Rompejem o posledním sametu. To by mohlo být pro některé z vás zajímavé pro ty, kdo se zajímají o MFF. Proto také začínáme s odpoledním zasedáním později protože během eh, tohoto otevřeného zasedání není souběžné žádné jiné zasedání, aby se všichni mohli zúčastnit. Čili ti z vás, kdo chtějí být v Jan 2Q2, říkám, ve 14.30 je setkání s Hermanem Van Rompejem o posledním samitu. Děkuji a těším se na shledanou.